právních aktů v souvislosti s řádným legislativním postupem. E, a najdete je opět v zápisu z dnešního zasedání. A nyní se dostává